Good morning everybody, dear friends. Den, přátelé. Začneme. I will speak in Spanish. Budu pokračovat španělsky, pokud potřebujete tlumočení. Antes de dar comienzo, než začneme s programem samotným dnešní schůze, tak bych chtěla mm, vám poskytnou informaci a o něco požádat. Dnes pět osob, ne, včera pět nevinných osob, tři ženy a dvě děti byly zavražděni v důsledku eh, násilí na ženách, eh, tedy sexistický, mačistický útok. A eh, možná, že asi se to nedostane do velkého tisku v Evropě, ale to je prostě také vlastně teroristický útok. Pět osob v jeden den, v jedné zemi. Možná, že více obětí včera tady než ve zbytku Evropy. A, takže já myslím, že stojí za to, abychom zvedli hlas a abychom vyjádřili úctu těmto obětem a jejich rodinám a proto bych vás požádala o minutu ticha, abychom si připomněli tyto oběti násilí. muchas gracias. Espero que no se... Já doufám, že nesmíme zapomenout a nezapomeneme na odpovědnost, kterou neseme právě proto, abychom pracovali na tom, abychom eh, eh, s tímto jevem skoncovali. A teď přejdeme k programu. První bod eh, o sdělení předsedkyně. A zde bych vám řekla, že Eh, pokud jde o přípravu rozpočtu na rok 2016 a pokud jde o ty postupy, které zde platí pro nás, tak to znamená, že bychom měli již tedy eh, pracovat na návrzích různých frakcích, pokud jde o ty pilotní projekty a eh, přípravu jejich, takže proto sekretariát se spojí s každou frakcí abychom eh, eh, tedy se vzájemně poinformovali a abychom dostali příspěvky od jednotlivých frakcí. Hemos eh, celebrado la, la reunión de... Konala se schůze koordinátorů právě před zasedáním výboru a přijali jsme určité zprávy které zrealizujeme ve výboru. Jmenovali jsme i ty příslušné frakce Eh, které potom si eh, zvolí nebo vyberou zpravodaje či navrhovatele. A také i eh, jsme rozhodli o slyšeních na tento rok návrhy cest misí tohoto výboru. Určitě mm, frakce vás poinformují o obsahu těchto rozhodnutí, které se týkají těchto slyšení a misí. A nyní přejdeme k dalšímu bodu programu, což je hlasování o zprávách. Pokud máte hlasovací kartičky, La señora Morvay. Paní Morvay chce slovo. Um, thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, nevím, zda se nemýlím, ale když se domnívám, že podle pravidel byste měla zhrnout eh, závěry z jednání koordinátorů. O, co, o čem tedy rozhodli? Pro mě je to zajímavé, protože jsem nezařazená a proto jsem eh, vyloučena z těchto, z toho, abych ty informace dostávala pokud se nemýlím a ta pravidla e, to vyžadují, tak mi prosím sdělte, co rozhodli koordinátoři. Paní Morvaj, dostanete informace stejně jako ostatní členové e, různých frakcí a jak jsem již řekla, my jsme přijali rozhodnutí týkající se celé řady zpráv Eh, u kterých se frakce rozhodnou, kdo za ně bude zodpovídat. I jsme rozhodli o slyšeních a o cestách eh, v průběhu roku 2015 také jsme i hovořili o možnosti, že i vzneseme dvě interpelace na plenárním zasedání a také mm, mm, frakce rozhodly, že v zájmu větší participace, tak obsah těchto interpelací bude rozeslán kolegům, tak aby si to mohli prostudovat a případně předložit pozměňovací návrhy a 5. Mm, 6. května odsouhlasíme obsah těchto interpelací takže jak jsem řekla, tyto informace dostanete stejně jako ostatní členové našeho výboru. I pasamos, eh, a nyní přejdeme, jak jsem říkala, přejdeme k hlasování o zprávách. Za prvé, jako první zde máme zprávu o zaměstnanosti růstu, podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Unii. Komenzamos. Eh, eh, Začneme kompromisem jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 30. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Návrh 32. Chcete prověřit návrh 31? Dobře, prověříme elektronicky. Návrh číslo 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijat. Návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 34. Kdo je pro? Kdo je? Prověříme. Návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijat 20 pro, 11 proti. Jsem si jistá, že určitě paní předsedkyně se vždycky může zmílit, ale zároveň, když já to vidím, že to je jasné, tak mm, eh, možná není tak nutné, abychom chtěli to prověřovat elektronicky. Samozřejmě já se vždycky mohu zmílit, ale pokud mm, to bude nutné, tak to prověříme vždycky. Návrh 33. Eh, dvě hlasování, eh, tedy oddělené hlasování. První část Aha, omlouvám se. Již jsme u návrhu 34 teď ještě. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 33 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Ano, já na seznamu mám návrh 33 ve dvou částech, split vote, o který požádala skupina EPP. Takže budeme hlasovat ve dvou částech proto. No dobře, takže první část návrhu 33, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh 35 také ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh 36. Kdo je pro? Zdržel se přijata. Nyní přejdeme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se držel? Přijat. Návrh 20. Ne, omlouvám se, ne 26. Ne, to bylo na jiné stránce už. Takže návrh 41. Omlouvám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 45, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Takže zahajujeme hlasování o návrhu 53. Končíme hlasování. Odsouhlasem přijat 21 pro, 11 proti. No dobře, tak jsem to viděla. Měnda 50. A návrh 54, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 56, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 57, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel. Přijat. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 65. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní přejdeme k úvodním ustanovením. Ano, paní Gerling. Enmienda oral. To ústní pozměňovací návrh, myslím. I do. Thank you, Madam Chair. Um, this is... Děkuji. Paní předsedkyně, než přejdeme k bodům uh, odůvodnění, um, bod 3, bod A, um, paní Bilbao. Já chci říci, že by to mělo znít takto. Historicky byly ženy více postiženy nezaměstnaností než muži. Nezaměstnanost žen je 10% v celé EU s značnou variací. Ekonomická situace žen se zhoršila od začátku ekonomické krize. Si todos estamos... Všichni souhlasíme. Mhm, budeme hlasovat tedy s tímto doplněním. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh čtyři, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh jedna, Kdo je pro? ne proči. Prověříme. Prověříme návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijat. Návrh 13 odpadá. A 12. O tom budeme hlasovat. Ano, návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 17. Kdo je pro? Proti, pardon, 16 pro, proti, zdržel se přijat. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijat. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. 21 pro, proti, zdržel se, přijat. 22 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že zamítnut, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. A nyní přejdeme k návrhu číslo 23. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijaté. A závěrečné hlasování o zprávě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pod unanimidad? Jednomyslně. Takže blahopřejeme paní Gerling, zpráva byla odsouhlasena. Okay. Ahora... Pasamos al informe sobre la Nyní přejdeme k současné politické situaci v Afganistánu, kde máme zpravodajku, mm, respektive navrhovatelku, paní Maria Gabriel. Paní Le Grip si žádá slovo. Ano, velice rychle, poněvadž naše zpravodajka paní Gabriel se nemohla dostavit dnes, a pověřila mě, abych ji omluvila, musela zůstat doma. Ráda bych chtěla poděkovat z celého srdce všem spoluspravodajům a řadě kolegů, kteří předložili pozměňovací návrhy, které většinou podporuje a obohatí návrh stanoviska. Paní Gabriel také chce sdělit výboru pro práva žen, že jakožto náhradnice ve výboru pro zahraniční věci za eh, našeho parlamentu, tak bude pracovat na tom, aby doporučení výboru FEM byla adekvátně vzata v potaz a integrována při hlasování ve výboru AFED, který je gestorským výborem pro tuto agendu. Děkuji, děkuji paní Legrip. Ano, paní eh, Sera chce také slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem jenom chtěla, pokud to půjde, předložit eh, pozměňovací návrh, mm, eh, který aktualizuje podle mě tuto iniciativu vzhledem k tomu, co se stalo nedávno. To je e, do úvodního ostanovení, nebo spíš taková úvaha, kde se říká. Matka 26-leté afgánské ženy, která byla ubita k smrti 19. března, um, um, ukázala to hroznou realitu života žen v Afganistánu. No že musíme uznat tyto brutální útoky a to barbarství, a kdy v podstatě ona eh, byla tedy ubyta k smrti eh, více než 50 muži a eh, takže já si myslím, že je třeba, abychom v tomto okamžiku tady si toto připomněli. Děkuji, děkuji paní Besera. Já myslím, že tady asi není žádná námitka vůči tomu, takže až mm, se dostaneme, až budeme hlasovat o úvodních ustanoveních, tak zaprvé mm, odhlasujeme a uvidíme, kam mm, potom by sekretariát toto e, připojil, aby to tam nejlépe zapadlo. Dobře, začneme e, e, kompromisem číslo dva, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijaté. Návrh číslo 14 s ústním návrhem, který již byl zakomponován na seznam, byl dán, takže kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis 3, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 20, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis číslo 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 28. Kdo je pro? Ah. Perdón. To omlouvám. No Creo que Quizás en otra página, ¿no? Quizás es, estamos aquí. Esto y esto. Kompromiso 4, votos a favor. Kompromis 4. Ne, to, o tom jsme již hlasovali, já se omlouvám. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijate. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijate. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijate. Návrh 28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijate. 29, kdo je pro, proti, zdržel se. Mm, není mi to jasné, jak to vypadá, takže 29, zahajuji hlasování o 29. Končím hlasování. Přijat. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 31 také s ústním návrhem, který již figuruje v textu. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 32. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut 33 eh, pro, proti, zdržel se zamítnut 34 eh, pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 35, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. A nyní přejdeme k úvodním ustanovením, kde eh, nejprve budeme hlasovat eh, o tom, co zde předložila paní Besera. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Nyní přejdeme k návrhu číslo jedna. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijat, komprom, eh, návrh 2, pardon, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, Měndas návrh 6 eh, s ústním návrhem, který také již eh, byl doplněn eh, do textu. Takže hlasujeme, kde je pro. Proti. Zdržel se přijat návrh 7, kdo je pro. Proti. Zdržel se přijat návrh 8, kdo je pro. Proti. Zdržel se přijat. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém textu návrhu, kde zahajuji hlasování. Končím hlasování. E, eh, 29 pro, jeden se zdržel, takže návrh byl odsouhlasen. A prosím, eh, pohopřejte paní Gabriel za nás. A nyní přejdeme a la votación del... K hlasování o zprávě o e, programu REFIT. Návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Návrh číslo tři ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní přejdeme k hlasování o poslední zprávě eh, paní Kosta. Eh, což jsou tedy otázky genderové. Přejdeme k odstavci 17, návrh číslo 2 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijata. Návrh číslo 3 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. A návrh číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A tím jsme skončili s hlasováním. Já eh, děkuji za součinnost a nyní přejdeme k dalšímu bodu programu. A super. <laughs>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 Uh, uh, uh, Dobré dopoledne všem. Nyní zahájíme eh, diskusi, rozpravu, která se týká jedné ze zpráv, kterou vypracovává náš výbor, což je zpráva o uplavňování směrnice 2006-54, která se týká eh, zásady rovnosti mezi ženy, ženami a muži v oblasti profesního života a zaměstnání, což je zpráva eh, jejíž zpravodajkou je paní Anna Záborská. A návrh zprávy budeme eh, proběr, probírat dnes a zároveň zde máme diskusi s našimi odborníky, kteří eh, jak si vypracovali svoje studie pro to, aby podpořili tuto zprávu. Jsou to hodnotící studie, které se týkají právě uplatňování této směrnice, směrnice 2006 54 E, a tato studie by byla vypracována na základě zadání parlamentní výzkumné služby. Šlo tedy o to zhodnotit dopad implementace této směrnice. A dnes právě tedy máme k dispozici výsledek této výzkumné práce, tohoto hodnocení. Budeme mít tedy možnost vyslechnout si, k jakému závěru dospěli naši odborníci. A na zahájení této diskuse bych ráda nejdříve dala slovo panu Josefovi Turnovi, který je ředitelem parlamentní výzkumné služby, který nyní pohovoří o hodnocení dopadu. Takže prosím, Josef Dun, prosím, máte slovo. Děkuji. Já budu velice stručný, já jsem chtěl jenom zmínit, že um, generálním ředitelství pro mm, výzkumné služby se snažíme uh, najít, uh, uh, podpořit zprávu paní Zaborské v kontextu uh, podpory parlamentních výborů, kontrolu hodnocení dopadu, zpráv vlastních iniciativy, zpráv implementace a tak dále. Uh, naše strategie je získat eh, vstupy od expertů, abychom mohli vypracovat zprávu eh, pro výbor, který by podpořil práce zpravodaje. Nemluvím poprvé v tomto výboru. Mm, tento výbor odvedl důležitou práci v poslední legislativě. My jsme připravili zprávu o přidané evropské hodnotě, které e, podpořil práce paní Bauer na toto téma. To legislativní zpráva z vlastní iniciativy a pokud se nemýlím, tak paní e, Záborská, e, to už byla druhá nebo třetí zpráva, protože asi si Pamatujete reakce komise na tuto zprávu z legislativní iniciativy byla vla, velkým zklamáním a proto e, výbor e, nyní zvažuje implementaci z různých úhlů pohledu a věřím, že experti přinesou různé perspektivy. Pan doktor Bury bude mít velice zajímavé vyjádření k transpozici. Samozřejmě implementace se skládá z transpozice, implementace a, a mm, prosazování. Ehm, mm, důležitá je role kvalitativních orgánů, problémy s e, sběrem dat v členských zemích a podobně. Takže nechám experty, aby promluvili sami za sebe, ale to důležité politické téma, které povede k další práci a k dalším budoucím legislativním iniciativám výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát panu Dunovi a nyní předám slovo první řečnici, což je paní profesorka doktorka Susan Bury, která eh, působí na právnické škole Univerzity v Utrechtu a je koordinátorskou Evropské síti právních odborníků v oblasti rovnosti pohlaví. Ona nám představí svou analýzu aplikace této směrnice a zaměří se tedy na právnické aspekty a také na diskriminaci, a to jak přímou, tak nepřímou. Prosím, máte slovo. Děkuji za pozvání. Nyní máme novou Evropskou síť právních expertů. Eh, v oblasti mm, genderové rovnosti a boj proti diskriminaci. Dokument, který jsem připravila, implementaci takzvané, směr, eh, takzvané recast směrnice, se zaměřuje na přímou a nepřímou diskriminaci. Je to trošku širší v tom smyslu, že jsem vypracovala právní analýzu směrnice recast, Eh, tedy hlavních ustanovení této směrnice a relevantní judikatuře soudního dvora. Kromě toho, této analýze v šesti členských zemích proběh, eh, toto proběhlo ač eh, národní experti odpověděli na konkrétní dotazníky. Jako právník považuji za důležité eh, si uvědomit, že sekundární právo té směrnice nemůže novelizovat primární právo, například ustanovení o rovném mzdě mužů, pro muže a ženy za stejnou práci. Ale může je vysvětlit, to znamená, ta směrnice v tom to smyslu sehrává důležitou roli. Důležitým aspektem je konsistentnost mezi rovností pohlaví a boj proti diskriminaci a příslušnými směrnicem, tedy definice a takzvané horizontální ustanovení, jako například důkazní břemeno nebo sankce, je um, důležité zohlednit také relevanci mezinárodního práva, především mezinárodní smlouvy OSN, a Mezinárodní organizace práce. Evropské právo není často příliš konsistentní e, s některými ustanoveními, které jsou relevantní v této oblasti a které je třeba aplikovat v členských zemích. Například co se týče pozitivních e, kroků pro ženy. Směrnice Recast měla mm, nově tedy prezentovat evropské právo a to neznamená, že proběhlo to tež národním právu. V některých členských zemích byla přijata nová legislativa, v jiných to nebylo považováno za nutné přijímat novou legislativu pro implementaci směrnice. Já e, jsem eh, projednala dvě různé možnosti, nebo v tom dokumentu mám, prezentuji eh, možnosti nové směrnice a zpráva paní Power a návrh zprávy paní Záborské eh, vyzývají komisi připravit legislativní návrh, který by nahradil tuto směrnici. Podle mého názoru nová směrnice by měla nějaké výhody i nevýhody. Za prvé byl by to aktualizace směrnice des, eh, před, z doby před deseti lety, možnost pos, zajistit eh, silnější práva konsolidovat judikaturu soudního dvora a také příležitost navázat tuto směrnici jasně na jiné příslušné směrnice, například o rodičovské dovolené, částečných úvazcích, těhotenství a tak dále. E, velice často jsou je třeba uzavřít kompromisy, pro pří, aby legislativa mohla být přijata. Pozměňovací návrhy by měly být konsistentní s judikaturou soudního dvora, ale to je často kazuistické, není vždy konsistentní. A mm, závazek členských států by měl být jasně daný. Někdy eh, se zabýváme směrnicemi, které implementují rámcové dohody evropských sociálních partnerů a mm, tyto sociální partnery, partneři jsou jediní, kdo mohou revidovat podobné směrnice, například směrnice o rodičovské dovolené. Pokud mm, chcete nový legislativní návrh, tak mám následující doporučení. Um, vyjasnit povinnost implementace členských zemí, což nebylo jasné v té staré směrnici. Začlenit odkazy na mezinárodní právo, také Eh, zohlednit eh, vícečetnou diskriminaci, včetně eh, genderové identity, sexuální diskriminaci. A mm, zařadit určitá vysvětlení aplikace principu rovné, rovných mest, například diskriminace ve mzdách mužů a žen je zakázána a jakkoliv systém mm, vyvolává tuto diskriminaci, ať je to legislativa nebo penzijní systém nebo za pracovní právo. Princip transparentnosti vykaz, vyžaduje, aby rovné mzdy byly aplikovány e, na každý, s každou složku mzdy odděleně. Mzdová transparentnost by měla být zdůrazněna. Můžete se zamyslet nad kodifikací ustanovení, um, jejich tak možnou novelizaci, ustanovení doporučení komise ze 7.3.13 o mzdové transparentnosti nebo ehm, možnost eh, nebo souvislosti eh, s ehm, outsourcingem, který by též měl spadat pod působnost směrnice nebo potřebu konsistentního přístupu k eh, aktuální eh, faktoru pohlaví v aktuálních ehm, výpočtech. Eh, důchodové programy jsou různé. Ne všechny státy mají ten systém tří pilířů, to by také mělo být zohledněno. Také e, dovolená. To by mělo být také vnímáno odděleně. Možná by měl být nový právní nástroj. E, v tomto směru mm, není kodifikováno. Dále ustanovení pro uchazeče o pracovní místa, pokud eh, mm, se rozhodne ten, že není dobré navrhovat novou směrnici, možná by se dala zlepšit účinnost existující směrnice. Mainstreaming, monitoring, ehm, povinnost tedy členských zemí v tomto směru by byla velmi důležitá například rozvinutím a šířením hodnocení, tedy dopadů na pohlaví a rozpočtování. Také bych zdůraznil prevenci diskriminace. To také zahrnuje boj proti předsudkům a stereotypům. To, můžeme, to je možné v, světle článku 5 úmluvy o diskriminaci žen, kde se hovoří o e, stereotypech pohlaví. Můžete zdůraznit, že e, judikaturou je e, rovnost, je tedy celou věcnou rovnost. Dále, co se týče genderového um, přemístování, jak zákaz diskriminace z důvodu těhotenství a nejsou tam žádné výjimky. A finanční důsledky nesmí být využity jako odůvodnění diskriminace nebo spravedlnění diskriminace. Je možné tedy mm, najít více informací o požadavku na transparentnost k doporučení komise. Také je možné identifikovat další mezery v ochraně ehm, žen eh, samostatně výdělečně činných. Protože tyto směrnice nevždy zajišťují dostatečnou ochranu v tomto smyslu. Můžete zdůraznit roli orgánů pro rovnost, jejich nezávislost a to, že by měli mít dostatečný rozpočet. Na závěr chci poskytnout nějaké informace o výzkumu, který proběhl v šesti členských zemích. Francie, Lotyšsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemí, které byly vybrány na základě velikosti Chtěli jsme tam staré i nové členské státy a také geografickou diverzitu. Schnutí těchto výsledků těchto výzkumů se stojí za přečtení. Jsou všechny uvedeny v té zprávě. Eh, mm, když, co se týče tedy ehm, aplikace této směrnice v souvislosti s implementací účelem, do, dopadem, působností, důsledky, přímou, nepřímou diskriminaci. A aplikace těchto konceptů, uplatňování této směrnice obsahují konkrétní doporučení pro Evropský parlament, zainteresované strany, sociální partnery, národní legislativu a Evropskou komisi. Ehm, tento dokument ukazuje, že na diverzitu problémů v členských zemích ve vztahu s implementací směrnice. Právní kontexty jsou velice odlišné. Ve Francii, ve Španělsku například, ta směrnice byla implementována novou legislativou, ehm, stanovení týkající se rovných podmínek muže a ženy v zaměstnání jsou v mnoha zdrojích. V Nizozemí již nebylo potřeba další implementace. Jsou tam, je tam pouze několik specifických zákonů. Takže platňování této směrnice v praxi je velmi obtížná. Hodně expertů zmínilo problémy s prokázováním diskriminace. Ehm, je eh, otázka, zda tedy eh, zpravodaj, zda se rozhodnete navrhovat další opatření, další návrhy na eh, prosazování, uplatňování této směrnice u všech aktérů. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát paní, dokonce, paní doktorce Bury a nyní předávám slovo na naší další řečnici, což je paní profesorka doktorka Korsi, která působí na Univerzitě Řím 1 a která zanalizuje účinnost této směrnice na úrovni vytváření platové rovnosti a také z hlediska ukončování, ukonči, skoncování s diskriminací v oblasti důchodu. Takže prosím, eh, předávám slovo paní profesorce doktorce Korsi. No. Eh, grazie alla presenza di questi magnifici. Děkuji za to, že zde máme možnost umočení, to nám často chybí. Takže já eh, jsem chtěla vám eh, říci něco o tedy koncepci, hm, této koncepci ve smyslu směrnice a pohovořit o dvou směrech. Dovolte, abych řekla, jaké e, jsou tradiční tedy ty rozdíly v odměňování, takže o tom se hodně hovoří zde v parlamentu mezi ekonomy, často se o odměňování hovoří o, e, v, na jiných fórech v EU, jinde, v dalších tedy mezinárodních instancích. A chtěla bych tedy e, to propojit s tématem Eh, rozdílů eh, v důchodech mezi muži a ženami, poněvadž důchody, samozřejmě to je podle eh, směrnice tak já nebudu 54 eh, 2006, tedy o to mi jde, eh, takže já nebudu pořád citovat to číslo směrnice, ale budu říkat jenom směrnice, takže to je součástí také odměňování. Eh, jde o velice specifické odměny a zde vás chci upozornit na určité údaje a já si myslím, že ty jsou podstatné a mm, takže je třeba si říci, jaký je kontext a já doufám, že vám to bude i užitečné. Takže první problém, na který bych chtěla poukázat, je to, že je třeba mít údaje, e, která budou jasně údaje a data, která budou jasně dostupná a budou homogenní, tak abychom mohli si porovnat stav v různých státech v této věci. A pokud jde o tu analýzu, kterou já jsem provedla, tak já jsem především Eh, porovnala dvě velké databáze, které jsou k dispozici v Evropě i díky Eurostatu. A, mm, takže to je databáze tradiční, eh, která se používá pro výpočet ukazatele gender pay gap, tedy pro výpočet rozdílů v odměňování. A to je eh, tak, so, to je eh, databáze, která porovnává eh, situace v odměňování v členských státech eh, pod záštitou Eurostatu. To je tedy databáze, kterou my používáme a potom používáme EUSILK, což je další databáze, statistická databáze o příjmech, o vidělcích a o životních podmínkách evropských občanů, tak z toho také vycházíme, protože díky této druhé databázi tak vlastně my jsme schopni i mm, e, vytvořit e, jaksi ukazatele, které lépe reflektují e, konkrétní situaci v odměňování a podaří se nám i díky tomu zjistit, jaké jsou rozdíly v důchodech, v penzích tedy v současné době neexistuje žádný ukazatel, který by měl Eurostat a který by právě postihoval rozdíly v důchodech. A určitě to je velice důležité, na to je třeba upozornit, až se bude novelizovat tato směrnice, protože bez údajů je těžké provádět nějaký monitoring, to je jasné. A jenom abyste měli představu, v čem je ten rozdíl mezi databázemi a co by mohlo být relevantní pro nás, pokud jde o používání údajů a ty údaje, které eh, jsou nezbytné pro to, abychom mohli monitorovat aplikaci směrnice. Takže samozřejmě v naší zprávě naleznete grafy různé, které vám ukazují ty numerické rozdíly mezi ukazateli ukazatelem tedy rozdílů eh, v odměňování, takzvaný gender pay gap a GPG, GPG, to je tedy zkrátka tohoto ukazatele, gender pay gap. To je to, co používáme v těchto studiích. Takže zde máme dva, dvě různé úrovně GPG jedna úroveň, která se pou, eh, jeden se používá podle údajů SEIC a druhý podle SES, tedy podle těch různých dvou databází. A jak vidíte, ty úrovně se liší hodně a ve skutečnosti ty e, údaje sil, které nám ukazují rozdíly, e, 31,1% v roce 2012, eh, což, bylo, což je 16,4% eh, podle eh, údajů ukazatelů Evropské komise. Takže zde vidíme velký rozdíl mezi těmito dvěmi databázemi. A já bych ráda, abyste se podívali na dynamický vývoj. Já v té mé analýzi jsem i pokryla to období, které se týká po aplikaci, po mm, přijetí směrnice, tedy po roce 2006 až

až do roku 2012. Jak vidíte, ten tradiční ukazatel, který naleznete i na webovské stránce komise, tak ukazuje eh, v podstatě, eh, že zde je taková mm, stagnace, já nevím, to je těch 17,7, eh, potom až 16,4, kdežto, když se podíváte na databázi SILK, tak tam vidíte, je ten trend, trend tedy odlišný od 35 do 31,1, tedy významnější pokles. A v zelené barvě zprávě, tak to jsou rozdíly eh, v penzích. Takže zde vidíte, to jsou, to jsou tedy hodnoty 30,83%, tam jsme se dostali a eh, dokonce i to bylo 38,6 v roce 2010 a je to tedy stagnující úroveň v posledních letech, jak vidíme, bez mm, toho, aniž by došlo k nějakým zlepšením, je to tedy stagnující a samozřejmě to je důležitá premise pro naše další úvahy. Jenom chci zdůraznit, že pro mě eh, gender pay gap, tedy ten ukazatel GPG, a, a e, potom e, gender e, pay gap in pensions, tedy v důchodech, to je v podstatě něco, co, je, co jsou dvě komponenty stejné věci, aspoň tak, jak jsem to já, tak já jsem to pojala. A samozřejmě my zde máme spoustu různých údajů Eh, které máme díky databázi, databázi Silk. Samozřejmě já nemám možnost tady vám to všechno ukazovat. Já doufám, že třeba si přečtete naši zprávu. A v každém případě eh, z pohledu charakteristik, eh, jednotlivých charakteristik, které jsme měřili, tak zde vidíte, že mm, to je mm, velice jaksi relevantní mm, analýza a gender pay gap, GPG, je e, větší, tedy ten rozdíl u těch e, e, pracovních úvazků částečných, tam, je, tam jsou ty rozdíly větší u těchto úvazků a potom na dobu určitou také tam dochází k větší diskriminaci v odměnách a GPG zde vidíte, že se to e, zvyšuje věkem také. My jsme tedy to analyzovali e, v průběhu tedy e, let a zjistili jsme, že čím je vyšší věk, tak jim je to ještě horší. A samozřejmě tak by to nemělo být, protože vzhledem k vyššímu věku se schromažďují dovednosti a takže zde jsou spíše důvody zvyšovat platy. A samozřejmě potom zde máme řadu rozdílů, pokud jde o ty různé charakteristiky e, podle jednotlivých sektorů, podle typů pracovních pozic a podobně, ale v každém. Takže to potom e, vám ukážu později. Ale než tedy přejdeme k GPG v důchodech, tedy jaké jsou eh, eh, rozdíly mezi důchodci a důchodkyněmi, tak dovolte první graf, který se týká eh, rozdílu v odměňování. To je výsledek, který již máme k dispozici, já vám to ale ukážu ještě jednou, této období 2007 až 6 až 12, kde ve veřejném sektoru vidíme, že tam také existují rozdíly i ve veřejném státním sektoru. No, tam asi by byly eh, větší důvody pro to, aby tyto rozdíly neexistovaly, ale existují. A především pokud jde o práci žen, eh, ve veřejném sektoru, tak vlastně mm, tam přece by, ty, by se mělo hodně dělat pro to, aby se snižovaly eh, tyto rozdíly a potom tedy jak si ty trendy exportovat do sektoru soukromého. Zde ale vidíme, že odborové svazy a další by měly tedy se o to snažit. A nyní se dostáváme k BKG eh, v, v důchodech. Vidíme, že tam tedy je to ještě vyšší. A zde chci vás upozornit na jednu věc, a to se týká povahy důchodu, protože víme velice dobře, že v posledních letech došlo k řadě reform v důchodových systémech, což E, e, často znamenalo zavedení druhého pilíře, v některých zemích dokonce obligatorní účast na druhém pilíři byla zavedena. A takže, když se podíváme na tyto údaje, které e, nám to ukazují, tak vidíte, jaké tam jsou rozdíly, pokud jde o vyšší důchodu, že se vlastně ty rozdíly ještě zvětšily. pokud jde o ty e, typy důchodu soukromého charakteru. Tady vidíte, to jsou tři grafy, tři eh, eh, tedy mm, přímky nebo tedy čáry, které vám ukazují vývoj na evropské úrovni. A zde v modré barvě to je údaje, které jsem již ukázala, takže tedy v roce 2012 30,83 a potom zde máte zelené barvě, to se týká těch Eh, subjektů, které mají pouze soukromé důchody, pouze soukromé důchody a zde vidíte, že eh, to je daleko vyšší. V roce 2011 dokonce to bylo 52,3%. A potom, když se podíváme na ty osoby, které mají eh, důchody soukromé či veřejné, tedy státní, ale za, tak potom vidíme, že tam ty rozdíly jsou skutečně obrovské, e, až 70%, e, ty, kteří mají tedy e, ten soukromý režim. Samozřejmě je to jev, protože zde chybí možnost, aby ženy kontinuálně přispívaly do těchto privátních důchodových systémů tedy po celou dobu. Takže to je třeba ještě tedy zanalizovat. A velice rychle teď eh, se blížím k závěru. My jsme provedli společnou studii těchto dvou ukazatelů, tak, abychom ukázali, jaké by mohly být společné prvky eh, pro eh, řešení těchto problémů. A musím upřesnit, že mezi těmi různými proměnnými hodnotami, a my jsme tam vložili další proměnou hodnotu, která eh, nám popisuje, do jaké míry eh, ty státy aplikují směrnici. Já nejsem právnička, takže eh, a zde máme tedy komisi, komisní dokument z roku 2013, který hovoří o aplikaci normy. Ale v každém případě když se podíváme na země, které zavedly směrnici v této formě, tak musím říci, že ve všech zemích, které zavedly směrnici, tak podle této zprávy, ano, tam zjišťujeme, že došlo ke snížení toho rozdílu v odměňování, tedy jak v platech, tak v důchodech. A my poté jsme zavedli další proměné hodnoty institucionálního charakteru, a e, které berou do úvahy rozdíly v oblasti vzdělávání, v oblasti struktuře zaměstnanosti, vzhledem k tomu, e, v kterých sektorech především je velká feminizace a tak dále. A potom jsme provedli další e, proměny hodnoty při ratingu. My jsme vycházeli ze studií třeba Evropského institutu pro rovnost pohlaví. My jsme a i v jiných tedy instancích se, pro, se provedly podobné analýzy. Samozřejmě ten Genderový institut ten dělá velkou práci na nových ukazatelích především. A já konkrétně, tedy eh, eh, my jsme se konkrétně zaměřili na minimální mzdy a to je velice eh, významný ukazatel i především pro snižování gender pay gap v důchodech poté a i, i pokud jde o minimální příjmy, tak zde samozřejmě to je koncepce, která je žádoucí, tedy zavést nějaký minimální příjem, to je žádoucí i pro posléze pro eh, snižování rozdílu v důchodech. Eh, samozřejmě já se vám neukázala všechny výsledky, pokud vás to bude zajímat, tak vám je mohu předložit. Takže jaká doporučení vyplývají z této zprávy? Eh, Eh, oblasti, kde je třeba intervenovat. V podstatě ty jsou stejné, jak jsme již říkali dříve. Zde máme zprávu Bauer například, eh, která také je důležitým referenčním dokumentem pro toto. Ale konkrétně nyní mám za to, že je povinností pro Evropskou unii, aby v podstatě využila veškeré zkušenosti, které již kde se zrealizovaly v této oblasti a aby eh, jak si udělala takovou inventuru a těchto zkušeností minulých i současných a eh, velice často v těchto analýzech eh, se snažíme dělat, jako kdyby se předtím nic neudělalo, začínat od nuly. Ne, je třeba tedy provést inventuru všech dobrých zkušeností z úrovní národních, evropských, sektorových, eh, z odborových, organizačních a tak dále. A teď konkrétně, jak intervenovat. Já myslím, že by bylo důležité, jak již řekla kolegyně, je třeba identifikovat konkrétní cíle a eh, je třeba aby především i díky vám, vašemu výboru, aby komise eh, stanovovala jasné cíle, které je třeba splnit eh, a v jakém čase, jak pokud jde o GPG, eh, jak i jde o rozdíly v důchodech. Je třeba zvýšit i transparentnost, zavést různé potom formy boje proti diskriminaci v odměňování. A jaká je vaše role? Zvyšovat povědomí o Mm, této problematice a poté apelovat na Evropskou komisi, aby navázala přímé vztahy s členskými státy a aby eh, jaksi tam existovala taková metoda otevřené koordinace, tak jak jsme to již zažili i v důchodech, takže je třeba eh, na to navázat. A závěrem v roce 2012 Pension Adequacy Report, to je zpráva komise, která zdůraznila, Eh, že hlavní výzva pro důchody do budoucna je právě eh, řešit tu genderovou perspektivu a tento eh, rok, myslím v červnu, vyjde další zpráva, tak já uvidím, co nám komise k tomuto řekne a velice ráda o tom s vámi budu diskutovat. Děkuji. Corsi. Děkuji paní profesorce Corsi a nyní navrhuji abychom si nejdříve vyslechli všechny čtyři příspěvky a potom udělali debatu až na závěr. E, to si myslím, že by bylo asi vhodnější, než učinit debatu již e, nyní a potom se vracet k příspěvkům. A proto předám slovo i hned paní profesorce Tanie Schwarzmillenové, která působí na Technické univerzitě a je součástí týmu paní profesorky Izabely Velpe, které analyzovají účinnost eh, této směrnice, eh, co se týče evaluace a klasifikace práce. Prosím, paní profesorko, máte slovo. Thank you very much. Um, I'm going... Děkuji. Já budu prezentovat výsledky klasifikace hodnocení. Začnu krátkou definicí, co myslíme tím klasifikačním systémem a pak se podíváme na úroveň implementace v několika zemích a pak dáme konkrétní doporučení, jak je možné e, to dále zlepšovat. E, ve směrnici je definován koncept práce stejné hodnoty. V podstatě je řečeno, že, že osoby, které odvádějí práce stejné hodnoty, by měly dostat stejnou mzdu. To znamená, že mechanik a sekretářka práce stejné hodnoty by měly dostávat stejnou mzdu. Ale jak to posoudit? Ehm, systému klasifikace a posouzení pracovních pozic. Tyto klasifikační systémy zohledňují požadavky, které jsou důležité pro získání místa, například dovednosti, odpovědnost, pracovní podmínky. A pak tam přiřadíme mzdu na základě těchto požadavků. Směrnice říká, že pokud E, používáme tyto systémy, tak by měly být genderově neutrální. To znamená, že je tam jenom málo doporučení, jak to zajistit. Je to jenom prohlášení, že stejné dovednosti a požadavky by měly být hodnoceny jak, pro muže, tak, jak mužu, tak u ženu. Pak je tam více informací o genderově neutrálním hodnocení pracovních pozic v pracovním dokumentu komise. To nebudeme prezentovat detailně, bude ale prvním doporučením, aby byly začleněny v možné revize směrnice, aby členské státy dostaly nástroj, jak to eh, navrhovat tak, aby to bylo genderově neutrální do jaké míry eh, členské státy již tuto klasifikaci implementují. Podívám, díváme se na šest zemí. Německo, Francie, Lotyšsko, Malta, Švédsko, Británie. Co se týče vlády, můžeme říci, eh, úroveň implementace je poměrně nízká, s výjimkou Británie, kde jsou poměrně podrobné pokyny, jak zajistit neu, genderově neut, genderovou neutrálnost těchto systémů. Obecně eh, u sociálních partnerů odbory jsou aktivnější než zástupci zaměstnavatelů. Nejvíce aktivní jsou ve Francii a Británii. Tam jsou podrobné eh, pokyny a kontrolní seznamy za tímto účelem publikovány. Co se týče eh, organizací pro rovnost, tam jsou zase rozdíly Eh, co se týče sociálních partnerů, tam není mnoho aktivit v Lotyšsku a na Maltě, ale poměrně eh, mm, specifické eh, pokyny jsou ve Francii, Švédsku, Británii. Takže je tady potenciál dále zlepšovat implementaci toho, těchto systémů klasifikace mm, hodnocení pracovních pozic. Mm, Několik doporučení, jak toho dosáhnout. Doporučovali bychom eh, větší specific, více specifické pokyny, jak zajistit klas, genderově neutrální klasifikaci. Z vědeckého hlediska je možné udělat hodně. Příklad výbory no, hodnocení, které posuzují pracovní pozice ve firmách nebo organizacích, by měly být eh, mm, tam měly být muži i ženy, měly by mít znalosti o stereotypech, genderových eh, stereotypech, které vedou k podhodnocování ženských dovedností a eh, to pak vede k nižším zdám u žen. Měly by být zodpovědné za své eh, rozhodnutím nezávislému výboru, což zvýšuje že tím jinak se zvyšuje tedy závislost na eh, stereotypech. Popisy práce eh, je důležité, aby tituly pracovních pozic byly genderově neutrální, aby nespouštěly stereotypy, například ne předseda, ale předsedající a podobně. Eh, podobné faktory by měly být Mm, jasně definovány. Mm, citlivost mm, mezi, eh, mezi lidských stavezích, podobně. To jsou kompetence, které se obtížně hodnotí, protože každý něco vnímá jinak. A to vede k aplikaci eh, stereotypů a podobně. Pokud tyto faktory byly už definovány, tak by se měla sbírat standardní data, eh, to znamená standardní dotazníky eh, pro mm, pracovníky a kolegy, aby se posoudilo, do jaké míry jsou tyto faktory nutné pro danou pracovní pozici. Když máme popis pracovního místa, tak vážení faktorů a mm, musí proběhnout, například mezilidské eh, dovednosti a řešení versus řešení problémů. Systematické podceňování ženských kompetencí, jako jsou eh, řešení mezilidských problémů, musí být zakázáno a to lze provést analýzou ehm, faktorů, které jsou přiřazeny ženským a mužským kompetencí. Pokud ty ženské schopnosti jsou stále podceňovány, tak to vážení je nutné revidovat. Dále e, platební třídy se e, přidělují jednotlivým pozicím na základě úrovně požadavků. Je důležité, aby toto hodnocení proběhlo dopředu. Tedy, aby se dopředu rozhodlo o tom, kolik eh, bodů musí dosáhnout pracovní pozice na určité úrovně, protože často se to dělá předem tak, aby ženy byly klasifikovány do nižších platových úrovní. Mm, poté máme genderově neutrální systém klasifikace, to by mělo by snížit eh, mezeru v platech. Avšak ty popisy práce, které jsme generovali v rámci hodnocení, lze používat i pro zlepšení přístupu šen do zaměstnání. To lze udělat eh, využitím těchto definovaných faktorů a subfaktorů pro eh, posuzování kompetencí žadatelů, přiřazení genderově neutrálních hodnocení a inzera, inzerce pracovních míst. Eh, nebudu zacházet do podrobností, další informace najdete v naší zprávě. Dále bychom doporučovali doplnění směrnice eh, o jednání o platech a plat za, na základě výsledků. Eh, hodno, ten systém hodnocení pracovních míst je založen na vstupech. Pokud je potřeba určitý požadavek, za to je, k tomu je přiřazena plat, přiřazen plat. Často ovšem jsou eh, ty platy závisí na víc dosažených výsledcích, kdo více pracuje, dostane více peněz a tak dále. To by tedy nespadalo pod systémy klasifikace. Především v jednání o platech, když ženy žádají o vyšší mzdu, tak to vede k negativním důsledkům, že peníze nedostanou nebo nejsou mm, dále zaměstnány. Mm, výsledky práce žen jsou často eh, hůře posuzovány podle genderových stereotypů, takže by bylo eh, dobré, kdyby ta směrnice mohla být doplněna o konkrétní pokyny, jak zajistit, aby mm, plat podle výsledků a mm, jednání, vyjednávání o mzdě bylo genderově neutrální. Také bychom doporučovali eh, prosazení genderově neutrální klasifikace v členských zemích. Myslíme si, že je důležité, aby členské státy a sociální partneři a orgány pro rovnost um, měli k dispozici preventivní nástroje pro genderově neutrální klasifikaci, protože překážkou implementace je že organizace nevědí, jak to zajistit, takže pokyny, kontrolní eh, checklist, seznamy, tedy checklisty a podobně by byly užitečné. Eh, dále, eh, národní evropské databáze, které by obsahovaly různé faktory a subfaktory pro jednotlivé pozice, již uved, by byly již uvedené, aby každá organizace nemusela toto dělat sama. To by uh, dále zlepšovalo situaci. Také se domníváme, že monitoring eh, směrnice bude důležitý. Průzkum v členských zemích, který by systematicky hodnotil míru, do jaké organizace již implementují um, hodnocení pracovních míst a do jaké míry jsou jejich systémy genderově neutrální, by se vedlo k dalším doporučením když se podíváme na možnou revizi směrnice, to by umožnilo eh, longitudinální mm, prověření, mm, protože by bylo možné provést průzkum, pak by bychom eh, mohli postupu v v platnost, bychom mohli posoudit, zda došlo ke zlepšení. Děkuji za pozornost, tady jsou moje kontaktní detaily, pokud budete mít zájem. Děkuji paní Švartmilovarové a nyní dám slovo paní Dorotě Selava, která působí na Varšavské univerzitě a která zanalizuje roli mateřství, otcovství a rodičovské dovolené eh, s ohledem na rovnost pohlaví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 Paní předsedkyně, můžeme dostat ty materiály, protože to tady nemůžeme přečíst, ty slajdy. No, poprosím sekretariát, aby zaslal tyto podklady. Uh, I will try to be very... Děkuji, já budu stručná. Mojí role byla uh, revidovat implementace směrnice recast směrnice, co se tý, ale pouze aspekty týkající se materské rodičovské dovolené. Mě tedy eh, zajímaly tři ustanovení, obecná ustanovení, co se týče méně eh, příznivého přístupu k ženám ve vztahu k těhotenství a mateřské dovolené jako formy diskriminace a pak eh, ochraně proti propuštění osob, které se vrací do práce po využití některé z těchto dovolených. Mateřské dovolené, článek 15 nebo rodičovské. V implementaci hmm, směrnice mě zajímala tedy transpozice v na, eh, těchto ustanovení v národních právních systémech a ještě větší zájem Eh, vyvolal dopad, společenský dopad, který to má. Co se týče transpozice v národních eh, právních systémech, jsem se pokusila identifikovat některé výzvy. První eh, část se týkala ochrany, tedy míry ochrany, zda ochrana je explicitní právních systémech členských zemí. Některé problémy se týkají definice ochrany, zda všichni zaměstnanci pod to spadají, zda je ta ochrana plná nebo částečná. V některých členských zemích je s tím stále problém. Mm, další problém je propuštění a možnost právního Eh, ochrany, právních kroků v případě propuštění. To znamená eh, informace od lidí, kteří s tím mají zkušenosti. A tady je samozřejmě problém důkazního břemene a také vysokých nákladů na soudní pře. Přičemž některé postupy jsou velmi zdlouhavé, což může také ovlivnit počty těchto případů a osob, které se snaží um, o nápravu v národních systémech, získat kompenzaci za diskriminaci nebo propuštění. No, pozitivní je, e, jsem identifikovala i dobrou praxi. V některých zemích teď se mě hm, ochraňují aktivně pracovníky, kteří se vracejí po mateřské nebo rodičovské, například v Bulharsku. Tam vláda rozhodla, že třetí strana by měla být přítomna procesu propouštění zranitelných pracovníků v Itálii, v Portugalsku. Vláda rozhodla, že možná bude potřeba, aby e, zástupce veřejného orgánu byl přítomen během ukončování zaměstnání, aby byla tedy uh, rovnováha mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. I když však tyto právní systémy více nebo méně fungují, tak jsou ještě větší problémy s implementací těchto ustanovení. Stále jsou mezery mezi formálním regulací a praxí a data eh, k tomu nemáme. Data jsou velice um, roztříštěná, ale víme, že v některých zemích 10% žen je propuštěno po návratu po mateřské. Máme data z Polska a Británie. E, v zemích jako Itálie, Česká republika, Portugalsko je, jsou tlaky na e, dobrovolnou rezignaci. Tomu se, tomu se říká bílá rezignace, bílé propuštění ty známky jsou velice uh, roztříštěné, nevíme přesně, co se děje, ale měli bychom věnovat pozornost sběru dat monitoringu. Další problém je otázka znevýhodněného segmentu trhu práce. Jistě existuje zákonník práce, který zajišťuje ochranu ve většině členských zemích, ale i smlouvy na dobu určitou Eh, eh, jsou mm, definovány v eh, zákonníku práce, ale co matky, které mají doslovu na dobu určenou, jež nejsou prodlouženy po vyčerpání dovolené, a co matky, které jsou e, zaměstnávány podle smluv pouze podle občanského zákoníku, ty nemají žádnou ochranu. Co je překvapivé, evropští občané si nejsou vědomi svých práv. Když se podíváte na ta data, tak 50% téměř všech občanů si není vědomo svých práv v případě diskriminace nebo uh, eh, harassmentu. Když toto všechno zohledníme, tak tady mám dlouhý seznam doporučení. A já chci zdůraznit, že je potřeba, aby komise vyzvala členské státy, aby monitorovaly případy diskriminace co do počtu charakteru a následné e, právních kroků, tedy dostupnost prost, právních prostředků na nápravu diskriminace. Dále je třeba přijmout kroky na zlepšování povědomí, aby e, občané znali svá práva, pokud se jim toto stane. Možná e, je také třeba zvážit další ochranu znevýhodněného segmentu trhu práce. Zase smlouvy na dobu určenou, neobvyklé, netypické pracovní smlouvy jsou problémem, který by měl být vzat v úvahu. A na závěr, mateř, směrnice o mateřské dovolené Eh, směrnice o eh, těhotných zaměstnancích a tak dále, které by měly být přijaty. K tomu se ještě vrátím, až budu hovořit o směrnici o rodičovské dovolené. Děkuji mnohokrát paní Celevě a nyní zahájíme naši rozpravu. Myslím si, že by bylo hodné, aby byly otázky co možná nejstručnější, abychom poskytli dost prostoru našim řečníkům na no reakci na otázky. A nyní začneme s paní Spravadajkou, s paní Záborskou. Chce se na něco zeptat? Ne? Takže prosím, kdo má zájem? Paní Bardo? And, uh, Děkuji za tuto prezentaci ano, bylo velice zajímavé vidět, jak se to všechno liší v celé Evropě a e, transparentnost platů a rozdíly v platech, odměňování i v důchodech, to je zásadně důležité téma, protože mm, mm, e, e, samozřejmě mm, parita v odměňování, tedy v platech, musí nastat teď, protože jinak za to zaplatíme později. Takže potom Eh, kázeňská disciplinární řízení, ano, já jsem ze Spojené království, takže to je zakotveno u nás. Eh, my máme tedy takovéto eh, řízení zakotveno. A mě by to zajímalo, jak je to jinde v Evropě. Asi ne všude, ale pokud je o stížnosti, tak zde ženy jsou často znevýhodněny tam je, panuje mezi muž takový protekcionismus, takže bychom měli eh, jim pomáhat při vyjednávání. Dále, další poznámka, kterou tady mám. Já si kladu otázku, zdali v důsledku eh, rozdílu v důchodech, tak zde i možná Eh, i ta migrace možná eh, pomáhá, když třeba nějaká žena není schopná získat důchod ve svém státu. A velký problém je tedy to povědomí. Já jsem pracovala v takové charitě, která radí lidem, jaká jsou jejich práva a nevěřili byste, že lidé nechápou, jaká mají práva. Třeba tedy šířit osvětu povědomí a to by měly dělat eh, vlády, měly by se snažit dělat osvětu a poučovat lidi o jejich právech. Děkuji za prezentaci. Děkuji paní Barder a nyní paní Morvaj, prosím. Köszönöm szépen a egyenlő munkái. Paní předsedkyně, stejná práce za stejný plat, eh, no to je princip, který již figuroval i v legislativě z roku 2006 a má to princip, který má dlouhou historii, protože již se objevil v 70. letech v evropské legislativě. To je přece eh, povinná norma. A tato směrnice také povinná musí být transponována v členském státě do vlastní legislativy a to znamená, že bez ohledu na to, o jaký jde členský stát, tak přece je to hm, povinnost, eh, pro, eh, že eh, tedy je zde, členské státy se zavázaly k tomu, že nebudou existovat rozdíly v odměňování, ale slyšeli jsme od přednášejících, že tady jsou šokující rozdíly v odměňování mezi muži a ženami. A já myslím, že občané to pociťují v první linii ve stejné práci, ve stejné pozici. Ženy berou méně než muži za stejnou práci. Ale mám takovou jednoduchou otázku. Jak je to možné? Jak je to možné, že tato fakta jsou eh, tak kontradiktorní? Jak je to možné, že pořád ještě je zde ta situace, když na jedné straně máme eh, zákonnou povinnost, eh, tu, ta norma existuje od roku 2006, ale vlastně toto bylo povinné ještě předtím, a na druhé straně členské státy to nedodržují. Uh, jak je to vůbec možné. A potom další otázka. Co když někdo se e, e, bude snažit e, silou prosazovat aplikaci této normy? Třeba v nějakém tedy soudním řízení mm, a to potom je problém, protože ženy, zaměstnankyně často nemají finanční zdroje, aby se mohly obrátit na soud. A tam tedy Eh, požádat o mm, aplikaci této normy. Existuje nějaká podpora takových, eh, tak, která by se mohla poskytnout těmto ženám, které trpí diskriminací, vydělávají daleko méně, jenom protože jsou ženy. Lze jim pomoci finančně tak, aby mohli eh, se domáhat aplikace této normy a aby tedy již nebyly diskriminovány. Jaké mají možnosti? Třeba v Maďarsku kam by se mohli obrátit, kdyby viděli, že za stejnou práci berou méně než jejich kolegové muži. Paní Šojderová. Já jsem se chtěla zeptat, a teď nevím, na kterou z těch našich expertek se přesně obrátit, ale mě jistě si tu otázku některá převezmete. Uh, Eh, zda se domníváte, že ty rozdíly, tak jak jste tady ukazovali v platech, eh, v pracovních pozicích a ty největší v penzích, jsou skutečně dané tím, že by se nedodržovaly zákony či evropská legislativa. Eh, podle mého názoru ty rozdíly jsou dané tím, že, ženám nám není kompenzována ta doba, kterou oni tráví péčí o děti. Je to otázka tedy z mé strany na vás, jestli máte nějaký případ nebo důkaz z těch systémů, kde takováto kompenzace v některých zemích probíhá, já s tím jistá nejsem, a tam by se potom mohlo prokázat, že tyto rozdíly e, jsou menší. Nevím, jestli mě bylo dobře porozuměno. Děkuji. Děkuji. Já bych také ráda položila otázku velmi stručně. A to paní profesorce Marcele Korsi. Vy jste hovořila o navýšení eh, z rozdílu v platech, co se týče práce na částeční úvazek a také v úsmluv na dobu určitou. A já se ptám, tento typ eh, práce, asi je to tím, ty větší rozdíly tím, že tyto typ práce je méně pokryt eh, kolektivním vyjednáváním. To je tedy má otázka. Máte pocit, že to je ten důvod? A druhá otázka se týká inspekcí, kontrol v oblasti pracovní. Eh, ještě paní Sarava hovořila o otázce například těch takzvaných eh, bílých propouštění, kdy je žena těhotná donucena k eh, rezignaci, buď nebo to těhotná žena či matka. Ptám se, Existují pracovní inspekce, které skutečně e, na místě ověřily takovéto situace, protože často je zákon dobrý, ale neexistuje nikdo, kdo kontroluje tu skutečnost, tu realitu a pracovníci skutečně, protože na ní vyvíjen nátlak a e, dochází tedy k tomu, k těm situacím, k kterým docházím. No, paní Záborská, děkuji mnoho, paní předsed, mnohokrát paní předsedkyně. Možná zkracujeme dobu, která je určená na diskusi o mé zprávě, ale to nevadí, protože ty informace, které dostaneme od našich odbornic, jsou velmi důležité. Chtěla bych se zeptat eh, na jednu věc. Paní Šojdrová naznačila souvislost mezi mateřskou dovolenou a rozdílech v odměňování. Co si myslíte? Stálo by za úvahu eh, vypracovat eh, jakousi zvláštní expertízu studii a oddělit ženy, které jsou zaměstnané a děti nemají, tedy nebyly na mateřské dovolené, a ženy, které byly na jedné nebo několika mateřských dovolených. Neboť eh, často se hovoří o tom, že ten pay gap, ty rozmídly v platech, začínají právě po prvním těhotenství. Tedy na takové studii by se projevilo, zda ženy, které nerodily a mají nižší příjem, že tam tady ten rozdíl odměňování je. Na tom by se vlastně prokázalo, zda je to otázka diskriminace. Prostě by se jasně oddělilo, jestli je to skutečně diskriminace, anebo právě důsledek mateřství. Byl by to takový zvláštní průzkum, kde by se oddělily tyto dvě skupiny žen a na tom by se to potom jasně projevilo. Děkuji. Dávám jednu minutu, prosím. Jednu minutu každému z odborníků. Takže prosím, možná paní Bury by mohla začít. Well, I have to pick one issue up. <laughs> um, I think, uh, uh... Ano, domnívám se, že monitoring tady zmínil několik z vás a mm, v tomto smyslu se domnívám plány rovnosti, které uh, Existují v řadě zemí, můžou sehrát důležitou roli také inspektoráty práce, mohou sehrát důležitou roli. Nedělají to vždy v praxi, především mm, fakt, že mm, mnoho žen má pocit diskriminace mm, nebo se cítí diskriminovány, se neobratí na co souvisí se strachem. Takže tady e, e máme velké, velice malé množství skutečných případů, není právní pomoc k dispozici, trvá to dlouho v řadě zemí a tak dále, a tak dále. Není to problém toho, že nejsou právní normy. Z e, ustanovení ve smlouvě existuje od roku 50, 1957, takže již princip rovné mzdy existuje už dlouho. Musí ho aplikovat členské státy, ale aplikace v praxi, v závislosti na jednotlivcích, kteří se musí obrácet na soudy, když dojde k diskriminaci a tak dále, tak v tom je problém. A to je problém prosazování toho práva. Proto eh, tak eh, zdůrazňuji prevenci diskriminace, která je možné dělat mnoha různými způsoby. Bych chtěla navázat na otázku na ten částečný úvazek. Možná Eh, bych to mohla sformulovat lépe. Když se podíváme na situaci mezi rokem 2006 až 2012, kde rozdíl v odměňování u eh, part-time bylo 8%, až eh, v roce 2006 to se zvýšilo až na, na 16% mm, v roce 2012, takže je zde velký nárůst u těch částečných úvazků. Proč? Poněvadž i kvůli krizi nyní hodně mužů začalo pracovat na částečný úvazek. A i v, v částečném úvazku v těchto typech poměrů pracovních jsou rozdíly v odměňování. Další důvod, částečný úvazek čím dál více si i e, volí lidé v velice kvalifikovaných postech, což bychom mohli říct, že je třeba pozitivní vývoj. Ale e, ti kvalifikovaní eh, pracovníci často přechází tedy na eh, ty částečné úvazky, ale v podstatě tam existují stejné rozdíly jako u plných úvazků. Čím více se eh, samozřejmě zde mm, to je fakt, který nám vyplývá z údajů. Další věc, která se týká vysvětlení ano, Aha, to je všechno. Už jsem vyčerpala čas. I would like to answer to Mrs. Uh, Morvaj. Chci odpovědět paní Morvaj. Vy se ptáte, proč členské státy nepropagují tyto systémy. Co se týče klasifikace, tak bych řekla, že to není uh, příliš zjevné v té směrnici, je to zmíněno jenom ve velice stručném prohlášení a je tam mm, také mm, nedostatek povědomí, že ty systémy, které vypadají objektivně, ne, nejsou, ale jsou uh, e, uh, e, neobjektivní a toto, tyto nevědomé stereotypy uh, brání členským státům ve specifických doporučeních, že si prostě ne, protože si prostě neuvědomí, že i může být problém v tom systému, který ohrožuje princip eh, rovných, rovné mzdy za stejnou práci. Já chci odpovědět na dvě otázky. První otázka paní Šodrové o ohledně kompenzace pro ženy za e, dobu strávenou péči o děti. Jsou různé způsoby, jak to zajistit. Co se týče důchodu, některé země dávají určitý kredit e, důchodový, pokud ženy měly děti a pečovaly o ně doma. Větší problém ale e, řeší EU a to je to, že ženy musí dostat příležitost vrátit se do formálního zaměstnání. Ale tady musí sociální stát zajistit služby. Péče o dět- malé děti. A také potřeba, aby se více účastnili otcové. A k tomu se dostanu. Druhá otázka. Inspekce práce. Inspekce práce funguje nebo nefunguje, ale některé eh, informace, které jsou k dispozici, například z Polska, že, že pracovníci eh, eh, jsou zranitelnější. Často zaměstnanec nechce o ničem informovat, protože si chce zajistit zaměstnání a to je strukturální problém. Děkuji všem. Ještě jednou děkuji všem a nyní přejdeme k bodu 15 na pořad jednání. To je rozpráva právě o tématu, o kterém jsme nyní hovořili, totiž o uplatňování směrnice o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Já ní dávám slovo paní zpravodajce, paní Záborské. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Mám za to, že diskuze, kterou jsme teď měli, v podstatě je nedělnou součástí i rozpravy o e, mé zprávě. E, máme na stole návrh zprávy, e, jejímž cílem je navrhnout řešení, jak tedy aplikovat princip rovnosti příležitostí a zacházení mezi muži a ženami v oblasti zaměstnání a povolání na pracovišti. Mm, mm, tento problém, nebo tato problematika již byla předmětem několika zpráv. Před pár týdny například jsme diskutovali o stejné problematice eh, ve zprávě kolegy Marka Tarabely. Po desetileté zkušenosti, kterou jsem učinila eh, jakožto poslankyně a členka tohoto výboru, tak já jsem se pokusila na jedné straně popsat situaci eh, mužů a žen a rozdílů v odměňování a tudíž diskriminace, eh, popsat diskriminaci na pracovišti, ale na druhé straně jsem také vzala do úvahy i Eh, postoje našich kolegů zde v parlamentu a i rady. Mm, pokusila jsem se ve zprávě navrhnout témata reálná nebo reálnou problematiku a reálné návrhy, které lze tedy prohlasovat když jsme slyšeli několik eh, mm, aspektů během předchozí diskuze. A takže já se, jak vy všichni máte moji zprávu eh, přeloženou do všech jazyků, takže já jenom řeknu, je to udivující, že pořád tento problém se nám opakuje. Již o něm diskutujeme od roku 57, kdy byl zaveden princip zákazu diskriminace a zakotven v římské smlouvě. Máme na to i několik judikátů Evropského soudního dvora. A i přesto všechno stále je to problém k diskuzi. Dovolte, abych zmínila, že případy odměňování mezi muži a ženami, tak ze, z definice věci, to bere do úvahy tři charakteristiky. Jsou to individuální charakteristiky, například vzdělání dosažené muži a ženami, potom odvětvové charakteristiky, například velikost podniku a potom mm, institucionální charakteristiky, například minimální plat, který není ve všech státech eh, právně závazným institutem ve všech státech EU. Na druhé straně je třeba skonstatovat, že eh, tyto rozdíly také, a o tom jsme slyšeli od expertu, tyto rozdíly také Eh, často nevychází z takzvané přímé diskriminace, ale mm, vznikají kvůli eh, třeba tomu, že ženy pracují často na částečný úvazek, a to především eh, v těch sektorech, kde ty odměny jsou nižší, například v sociálních službách, zdravotnictví nebo v úklidových službách. A tento rozdíl v odměňování i e, e, v podstatě je, má vztah s, e, s tou otázkou rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem, protože ženy často žive v chudobě, což má dopad na vzdělávání dětí, výchovu dětí a především to platí u žen samoživitelek. i jsme hodně času věnovali diskuzi eh, diskriminat, eh, diskuzi jsme věnovali také eh, diskriminaci v důchodových systémech. Je pravda, že tam ještě se ty rozdíly zvyšují. A máme několik zemí, kde to je třeba průměr je 30%, ale v jiných zemích je to ještě více, často dvojnásobek. U důchodu. A když vidíme, eh, že tedy seniorky často skutečně eh, žijí ve stavu velké chudoby, a tady je třeba skonstatovat, že tyto rozdíly jsou diskriminační a je třeba je eliminovat. Ještě mám tři body, které chci zmínit, a to je koncepce stejné práce. Myslím si, že absence definice práce stejné hodnoty, nebo tedy absence kritérií, abychom mohli porovnat eh, eh, různé typy mm, práce, tak to je velká eh, překážka pro zavedení spravedlivého trhu práce založeného na principu rovného zacházení. Skutečně musíme trvat na tom, že bychom měli mít definici toho, co je stejná práce nebo práce stejné hodnoty. Již směrnice z roku 2006 stanoví, že jsou se čtyři kritéria, to jsou dovednosti, úsilí, odpovědnost a pracovní podmínky. A druhá věc, transparentnost platů, platová transparentnost. Zde si myslím, že přijetí opatření transparentnosti, to by umožnilo také, abychom překonali významnou etapu při konstrukci trhu práce eh, založeného na rovnosti mezi muži a ženami. Pokud toto nebude existovat, no tak bude velice těžké potom vůbec se obrátit na soud. Když nebudeme mít definici tak potom bude těžké vůbec, aby ženy se mohly eh, se svými podáními obracet na soudy. A poslední bod, přístup k soudům. O tom jsme také slyšeli. Nicméně bych chtěla říci, že přístup mm, k soudům mm, z pohledu tedy oběti diskriminace, tak zde je třeba říci, že existují obrovské rozdíly mezi členskými státy. A ráda bych, abychom do naší zprávy dali to, že je třeba zavést eh, bezplatnou právní pomoc, která by se mohla poskytovat buď by ji poskytovaly příslušné státní orgány, které mají na starosti rovnost pohlaví, nebo odbory, nebo nevládní organizace, ale třeba nalézt prostředky, protože třeba já v Lucemburku vím, nebo kde přístup k, k soudům je zdarma pro ženy. Takže a to je země, kde ženy vyhrály nejvíc e, těch svých soudních sporů u soudu právě díky tomuto, této pomoci, tak se domohli nápravy nerovného zacházení. Takže přístup k soudům musí být i nezbytným předpokladem pro aplikaci ustanovení eh, eh, eh, té reformy, která se týká odškodňování a sankcí o těch jsme tady také slyšeli. No, já si pamatuju na diskuzi, když jsme jednali o zprávě paní Bauer, kdy jsme řekli, že je těžké nalézt konsensus eh, ohledně sankcí, protože na jedné straně chceme pomoci ženám a na druhé straně musíme respektovat princip subsidiarity. A tady ten princip subsidiarity je často Eh, jak si zmiňován v této souvislosti, je třeba nalézt řešení. Eh, eh, třeba sankce, které by se týkaly třeba participace ve výběrových řízení u služeb, které jsou podporovány z evropských fondů třeba. Takže tam bychom mohli navrhnout určité sankce, pokud ten podnik má zájem tedy čerpat ze strukturálních fondů komise například, tak tam by bylo možné tyto sankce aplikovat. Děkuji vám předem za veškeré vaše náměty, protože skutečně to je velice rozšířený problém a já doufám, že když přijmeme tuto zprávu, že nám pomůžeme řešit tuto situaci, tuto slepou uličku. Děkuji. Uh, signora Ayala. Děkuji paní Záborská a nyní paní Anjela Sender. Sí, muchas gracias, presidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, za prvé chci mm, eh, poděkovat, eh, poděkovat za výbornou zprávu paní Záborské a kromě toho jde dokonce i za eh, eh, hranici těch debat, které jsme vedli v minulosti. Takže za to já děkuji. A může počítat s mojí podporou v těch zásadních aspektech, eh, což je žádost novelizovat směrnici, potom mm, v těch doporučeních také se o tom mluví, je třeba, abychom se o to pokusili v této fázi. A teď v době, kdy se hovoří o krizi a tak dále, tak je třeba využít této Eh, eh, tohoto kontextu a zavést nové podmínky, spravedlivé podmínky v odměňování žen. A za druhé, eh, potom aspekty týkající se sankcí, tak zde já si myslím, že ano, tady byste našla oblast, kde by bylo možné, alespoň zde tedy, tedy toto zavést. Samozřejmě tehdy, když tam budou ve hře evropské zájmy a potom třeba by to mohlo sloužit jako příklad pro další podniky, protože zde často hovoříme o sociální odpovědnosti, jejíž součástí je rovnost na pracovišti a při odměňování. Také je, jsou zásadní aspekty, které se týkají transparentnosti platů. To je další oblast, kde členské státy se snaží uh, toto vylepšovat a potom přístup k soudům. A možná také i bychom mohli říci, že eh, to jsou tedy aspekty, které jsou tedy příznivé, protože to dává určité motivace, eh, je třeba dávat pobídky členským státům, aby se snažili a je třeba jasně zde identifikovat i ty členské státy, které nedělají nic aktivně, aby tuto situaci změnili. Ty je třeba také pojmenovat. A potom jsou tady určité aspekty, které se týkají i e, penzí důchodů, protože zde Evropa více a více e, se snaží především, e, protože jde o skutečně o chudé ženy, které žijí z malých důchodů a ta situace je velice prekérní a i zde e, vidíme určité excesy třeba v určitých profesích, kde dochází extrémní feminizaci, a i dochází k té feminizaci ještě větší kvůli krizi, což znamená, ještě se zhoršují tam pracovní a mzdové podmínky a potom také i jsou to takzvané, tedy potom jsou, jsou, jsou ty různé švarc systémy, kde, takže tak, to je také zvláštní problém pro ženy. A já mám otázku k bodu 26 vašich doporušení. Tam říkáte, že chceme požádat komisi o studii, abychom si porovnali situaci matek bez dětí a s dětmi. Tedy eh, já nevím, jaký je mm, váš cíl konkrétně. Trochu mi to nahání strach, protože nyní zde eh, my často eh, vidíme, že mm, matky bez dětí často jsou pod velkým tlakem mm, trhu a Eh, často mm, v podstatě ne, nemají děti právě proto, protože jsou pod tím velkým tlakem, tlakem trhu a nemohou si dovolit děti. Takže je třeba, je, je třeba to vzít do úvahy a ne, nevidět to izolovaně. Ale já bych chtěla vědět, jak si, jaký zatím byl váš záměr. Mám tady ještě jednoho řečníka, zájemce o slovo, a to je paní Šojdrová. Oui, merci, je voudrais euh, aussi remercier. Ano, děkuji. Já chci poděkovat kolegyni Aně Záborské. A ráda bych zmínila tři aspekty, o kterých se hovoří. Hovoří se o nespravedlnosti, o důstojnosti žen a o mateřství a plodnosti. Když hovoříme o sankcích, tak si myslím, že to jsou ženy, které vlastně penalizují společnost, protože ženy odmítají mít děti. To je vlastně sankce pro celou společnost. A logická sankce je to, myslím. Bohužel eh, míra eh, plodnosti je eh, kritická, je, je to velký problém. Ano, směrnice a nařízení předpisy jsou sice nutné, ale co je podle mě nejdůležitější, je podpora žen. A e, lépe je odměňovat e, a především ocenit mateřství a jejich roli, rodičovskou roli, protože jinak mm, za to bude potrestána celá společnost a celá evropská civilizace, která početně kriticky klesá. Děkuji. Paní Pikeviče. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai trumpai, nes tikrai vėluojame ir nėra laiko. Pirmiausia, dėkuoju poniai Zavorskai, puikus pranešimas ir a, e, tikrai galvoju. Já bych jenom chtěla také poděkovat za tuto zprávu a já jsem si ji přečetla s velkým zájmem a vyslechla jsem si expertky, které vyhodnocovaly tuto směrnici a já myslím, že bychom měli e, přijmout společné rozhodnutí, že tato směrnice se musí novelizovat. A mm, zde já pracuji na stanovisku za výbor EMPL a tam my nyní eh, pracujeme také na svých návrzích a mzdové rozdíly, platové rozdíly mezi muži a ženami, to je velký problém a já bych chtěla vědět, zda bychom neměli mít společnou definici, co to je, tedy stejná práce nebo ekvivalentní práce, práce stejné hodnoty, je třeba zdůrazňovat i nutnost transparentnosti při eh, výpočtu platů a pouze takto budeme moci snížit rozdíly platů. Pokud jde o mm, naming and shaming, poukazování na ty, kteří neplní, to je určitě také užitečný princip. A teď pokud jde o e, mateřství, tak doufám, že e, toto nebude nakonec e, opomenuto, protože ženy eh, mm, jsou hodně diskriminovány v této oblasti. A myslím si, že my všichni dohromady určitě, že společně vypracujeme dobrou zprávu. paní Záborská. Děkuji všem řečníkům, ano, jenom na paní Sander. Před chvíli jsem zmínila, vysvětlila jsem trochu proč bych chtěla, eh, abychom eh, měli po roce dvě studie, protože studie nám ukazují, že eh, tento rozdíl v odměňování, že to začíná po první mateřské dovolené děti, bezdětné ženy, bezdětné ženy. Tam není rozdíl. A když třeba porovnáme ženy bezdětné a ženy s dětmi, tak možná mm, tam zjistíme, že ten rozdíl v odměňování je ještě větší třeba než rozdíl 16%, jak nám ukazují studie. A možná také výsledky těchto studií by mohly být, že E, třeba nám ukáží také i dopad mateřství, mateřské dovolené na e, dobro společnosti, blaho společnosti. abychom měli skutečně jasný výsledek, pokud skutečně, abychom věděli, zdali skutečně je to kvůli mateřství, že zde vzniká ten rozdíl, anebo je to kvůli diskriminaci mezi muži a ženami a děkuji. Děkuji za veškeré vaše podněty a velice ráda se podívám na vaše pozměňovací návrhy a budu se těšit na další diskuzi a ještě i se e, sejdeme nad pozměňovacími návrhy, abychom si objasnili, jaká je naše pozice. Děkuji. Um, ehm, obrigada, Děkuji paní Záborské. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 15. dubna v poledne ve 12 hodin. A máme tady ještě jedno zájemcení o slovo, takže prosím, paní Višněvská. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dámy, budu stručná protože musím říci, že paní Záborská odvedla skutečně velice dobrou práci. A proto nemám téměř již co dodat z hlediska obsahu. Skutečně existují problémy při této směrnice, která se týká rovných příležitostí a rovného zacházení na pracovišti, ale paní Záborská to jasně ukázala. Také stávající právo nevede vždy k rychlým řešením tak abychom dospěli k žádoucímu výsledku. Bylo by vhodné, abychom měli také ustanovení, která se budou týkat mateřství, která by ukázovala ty sociální a ekonomické e, výhody mateřství když vidíme, co vše to přináší, pokud ženy mají čas pro to, aby mohly trávit svůj čas s rodinou a s dětmi. Dále je třeba zohlednit ještě některé další aspekty, jako například eh, práce v oblasti péče eh, o příbuzné či rodinné příručníky, které ženy odvádějí a které rovněž není zaplacena. To by bylo také velice důležité pro zlepšení situace žen v Evropské unii. Ve zprávě eh, se uvádí jedna věta, která se týká kvót, určitých procent. Zde si myslím, že by bylo vhodné, abychom se zaměřili skutečně na přiblížení důchodu a penzí u žen a mužů, tedy abychom snižovali ten rozdíl, který je stále velmi vysoký. Proto je třeba eh, jak si projevit eh, náležitý respekt roli matky. Nesmíme diskriminovat ženy za to, že se staly matkami. A veškerá práce, kterou žena odvádí v rodině, v dnešní době e, tato práce není ohodnocena. A přitom je to práce, která velmi přispívá k blahobytu celé společnosti. Tady by bylo vhodné mít odpovídající ukazatele a vhodnou metodu evaluace a toto provázat právě s odměňováním. Rovněž je třeba zohlednit situaci, kdy žena má jedno či více dětí, tedy skutečně jsou rozdíly v odměňování, které vyplývají právě z diskriminace. Takže by bylo skutečně vhodné v této oblasti něco podniknout. Tak, abychom skutečně zajistili lepší uznání role ženy ve společnosti. My, já tady ne, předložím příliš pozměňovacích návrhů, ale některé ano, protože bych jisté aspekty ráda uh, více rozvedla, více detailně je vysvětlila, například aspekt harmonizace s ohledem na pracovníky, jak to má být převedeno do praxe, jak to má skutečně v praxi být zajištěno. Tato klasifikace. A pak nezajímá návrh v který se týká obrácení důkazního břemene a také horší situace pracovníka um, s ohledem na zaměstnavatele, že tedy pracovník je vždy v horší pozici a pak uh, otázka práva, právních záruch a zaměstnavatelů. Byla bych ale nerada, kdyby toto vše nakonec šlo tím směrem, že přeneseme celé důkazní břemeno na zaměstnavatele, který například neudělal vůbec nic špatného, takže tady je třeba nalézt hodný základ. A dále jsem toho názoru, že povinnosti pro malé a střední podniky by neměly být nutně ty též jako povinnosti pro velké podniky. A proto si přeji něco, co by bylo odstupňovaného, abychom měli například dvě skupiny podniků a přistupovali k ním různým způsobem. A e, dostávám se k závěru. Také mi není jasné, jak to má být v oblasti výzkumu tedy. Matky, ženy, by děti, zde bychom to skutečně měli takto porovnat v nějaké studii a děkuji vám. Děkuji. A nyní uzavírám tento bod našeho pořadu jednání a máme před námi ještě jeden bod, ale bohužel a ze zjevných důvodů eh, budou moci eh, tlumočníci nás opustit ve 12.30. Další bod se týká prezentace Evropského posouzení oplatňování směrnice o rodičovské dovolenou a mě, máme zde opět externí odbornici, která nám poreforuje o tomto tématu, ale e, v podstatě tlumočníci musí nás opustit již za tři minuty, takže navrhuji, aby hovořila anglicky a potom budeme pokračovat v angličtině. A budeme tedy moci zůstat tady v sále vyslechnout si tuto prezentaci, ale budeme pracovat v angličtině. Prosím, paní Zeleva. Nyní se budeme věnovat další směrnici. Eh, musíte si uvědomit, že eh, jich je hodně, já se mohu zaměřit na některé. Eh, já se budu věnovat té směrnici z hlediska právních ustanovení a sociálnímu dopadu této směrnice na evropskou ke společnosti. Začneme konkrétním ustanovením. Jedno z nejdůležitějších změn bylo rozšíření minimálního trvání rodičovské dovolené ze tří na čtyř měsíce. Všechny země to dodržují. Je tady ovšem e, rozdíl v trvání. Většina zemí dává 6 až 12 měsíců. Důležité ustanovení je že jeden měsíc by měl být nepřenositelný nárok. Mělo to mobilizovat státy, aby zavedly měsíc pouze pro otce. Podle mých analýz jenom 18 zemí dodrželo toto ustanovení a tato skupina je velice eh, různorodá z různých regionů, z nich částí Evropy. Není tady žádné tedy Eh, rozdělení, které souviselo s některými jinými charakteristiky dané, dané země. Dále věkový limit dítěte by měl být 8 let. Takže rodičovská dovolená měla být k dispozici do 8 let dítěte. Eh, důvod pro zavedení tohoto ustanovení bylo um, zajistit flexibilnější využívání rodičovské dovolené pouze šest zemí má explicitní um, věkový limit 8 let. Většina zemí platňuje pevná ustanovení. Většinou se to používá částečně především v zemích, kde je to k dispozici na dva nebo tři roky chci upozornit na mm, mzdy. Není přesně uvedeno v těch směrnicích, jaké kompenzace příjmů by měla eh, souviset s právem využít tu dovolenou. Je tady však eh, jsou tady různé eh, situace, máme mm, třeba paušální dávku na měsíc v některých zemích, na dva, tři nebo čtyři roky. V některých zemích jsou poměrně štědré platby až z 80 100 předchozího příjmu. Nyní se vrátím ke druhé části své zprávy, kde se snažím posuzovat společenský dopad té směrnice. Moje první otázka byla, kdo využívá tu dovolenou většinou ženy nepřekvapivě. Mám tady poměr mužů a žen podle trvání dovolené, takže vidíte, že pro kratší, na kratší dobu mm, je, je například více žen než mužů, pokud to trvá ale více než 12 měsíců, tak 36 eh, krát více žen. Takže je šokující, Eh, ta, takže to je Když se podíváme na muže um, all... a na podíl eh, toho, co je k dispozici, tak je to v průměru, muže využívají 10% dovolené. Uh, the statistics uh, on